Jury, přestaneme se bát toho, co se naučíme. A je dobrou příležitost pro to právě rok 2011. Děkuji vám. Thank you. Děkuji a tím skončily jednominutové projevy a nyní se dostáváme k další zprávě na programu a to je zpráva pana Arsenise, což je příprava lesů na změnu klimatu a nyní dávám slovo panu zpravodaji na čtyři minuty. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Lesy jsou důležité pro nás, pro všechny, pro všechny z nás, kteří jsme zde v sále, pro každého Evropana po celé Evropě. Lesy, to je naše identita. Lesy nám nabízejí zaměstnanost a lesy jsou v každé oblasti E, Evropy rozdílné, například na severu Evropy, ve středozemské lesy jsou středomořské lesy jsou úplně jiné. Pak v některých oblastech máme dojem, že bychom byli například v Tajze. Jestliže putujeme z jihu na sever Evropy, pak vidíme rozdílné lesy, které jsou velice produktivní. Jsou to různé lesy, které jsou pro nás, pro všechny velice důležité. Jsou důležité pro nás, pro všechny a musíme je chránit proti požárům, také musíme chránit biodiverzitu όμως είναι διασυνοριακές. Také jsou Všechny tyto eh, hrozby jsou přeshraniční a proto je třeba eh, je řešit eh, celoevropsky. Eh, tak, abychom je vymítili. Dnes večer diskutujeme o zprávě, která eh, za dva dny eh, bude předložena k hlasování. Je to zpráva Evropského parlamentu, která byla vypracována v duchu konsensu ve spolupráci s kolegy ze všech členských států, ze všech politických stran. Musím říct, že jsme pracovali prostřednictvím 50 kompromisních pozměňovacích návrhů, tak abychom abychom eh, zohlednili připomínky a eh, stanoviska všech politických uskupení a eh, všech členských států Unie. A to je důvod, proč jsem přesvědčen, že tato zpráva bude opravdu se těšit podpoře Evropského parlamentu. A co žádáme v naší zprávě? Žádáme komisi, aby vypracovala bílou knihu o ochraně lesů Eh, o jejich přizpůsobení se klimatickým změnám. Žádáme nové nařízení, které by nahradilo staré nařízení o zabraňování lesním požárům. Chceme nařízení o informacích o lesích, chceme zvýšení finančních prostředků, eh, které jsou eh, pro lesy Eh, věnovány v rámci druhého pilíře společné zemědělské politiky. Zase pokrývají 42 venkova a přitom jsou předmětem pouze 1 finančních prostředků společné zemědělské politiky. Je třeba definovat kritéria udržitelného růstu, průchodnosti pro biomasu a eh, chceme dobrou zprávu lesů, která by zohlednila klimatické změny. Děkuji za pozornost. Děkuji teď v rámci postupu Catch the Eye. První je paní Bacesku. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem přesvědčena o tom, že tato zpráva by měla zahájit další diskuzi o ochraně evropských lesů zde bych měli spolupracovat eh, E, instituce na evropské úrovni s národními institucemi. E, Lánek 23 tady také hovoří o nezákonném kácení. Jestliže chceme mít dobré lesy, pak také musíme mít trvale udržitelné řízení a management lesů. My v této souvislosti musíme zvýšit také finanční zdroje a musíme odstranit finanční bariéry bariéry v této oblasti. Je třeba také podporovat výzkum eh, v rámci eh, multilaterálních projektů. Já jsem také proto, aby se v této oblasti zaměstnanci dále školili. Pan Ferrer? Děkuji, paní předsedkyně. Toto téma je tak obšírné téma. Rád bych eh, udělal dvě stručné poznámky. Za prvé bych chtěla upozornit na hrozby, eh, které ohrožují ekosystémy v lesích a také bych rád vyzdvihl eh, zvláštní odrůdy, které je třeba zachovat. Je důležité, aby abychom skutečně zachovali eh, možnost eh, pěstovat jednotlivé druhy a zachovat je. A je třeba eh, chránit lesy. Máme dostatek prostředků v rámci různých programů, tak abychom také ohodnotili fitosanitární stav lesů a zvážit možnosti znovu zalesňování je třeba skutečně zachovat biodiverzitu. Druhá poznámka. Já rád bych upozornil na velkou biodiverzitu a velké ekosystémy na evropské úrovni. Je třeba, abychom jim dali tu hodnotu, které si, kterou si zasluhují, abychom mohli zachovat jejich potenciál. Děkuji. Paska first. Pan Paška. Děkuji. Vážená paní předsedající, pane komisaři, aktuální studie změny klimatu a jejich dopady na lesy eh, vedou k tomu, že budeme muset eh, eh, řešit problémy v lesech. A eh, řešení těchto problémů je závislé na příslušných regionech, protože v rioorských oblastech existují jiný pro, jiné problémy než v nížinách. Také lesní vegetace je různě citlivá a také v lesy mají různé ekosystémy. Záleží na tom, do jaké míry e, změny budou silné. Předpokládá se, že ve střední Evropě budou o 1,5 krát silnější než jinde a je třeba se zaměřit proto na rezistentní druhy. Při navrhování adaptačních opatření musíme zohledňovat regionální specifika, která budou respektovat regionální a místní biotopy. A na závěr pan Kelly. Pane předsedo, my jsme dnes také hovořili o dní, ve dní Evropy eh, v Evropském parlamentu a v této souvislosti také vidím, že toto eh, téma je velice důležité. To je důležité v souvislosti s klimatickými sně, eh, změnami, ale lesy musíme chránit, protože jejich růst trvá dlouho. Musíme také zapojit do lesní politiky výzkum a nelze ničit hektary skvělých lesů. Já souhlasím se zpravodajem, že jedno procento, které jde na deforest, reforestaci, je málo. Toto číslo bychom měli zvýšit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a teď je na řadě pan komisař, prosím. Thank you, uh... Madam President. Děkuji, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Hodina je značně pokročila. Chci začít tím, že bych poděkoval panu zpravodaji Arsenisovi za jeho nasazení, za jeho práci na této zprávě. Chci také poděkovat členům výboru, kteří se podělili eh, o svá stanoviska. Komise eh, má v úmyslu předložit eh, bílou knihu v, v, v Eh, vlastně v souvislosti i s eh, dokumentem o změnách v této oblasti, který byl přijat v roce 2010. Eh, ta zelená kniha se zabývala i výzvami do budoucích desetiletí. Také analyzovala stávající systémy v oblasti lesnictví a vyzvala parlament a radu a všechny ostatní zúčastněné strany, aby poskytly svá stanoviska k této oblasti a k informování o e, lesích a lesnictví e, tak, aby mohla e, se, mohly se tyto informace dostat napříč Evropou. Hlavním principem je respektovat pravomoce členských států a princip subsidiarity a zároveň zkoumat, jakým způsobem může komise e, také přispět k plnění cílů, které jsme si stanovili. E, v minulém roce jsme diskutovali e, se zúčastněnými stranami a výsledky těchto diskuzí už vlastně teď se objevují v závěrech komise ohledně dalších dalších kroků. Jde o to, eh, jakým způsobem eh, se vyrovnat se všemi eh, problémy a se všemi otázkami, které sebou nese ekonomický eh, aspekt, sociální aspekt a eh, další aspekty lesnictví. Je zapotřebí samozřejmě ke všem otázkám spojeným s lesnictvím poskytovat maximum informací. Jedná se o další oblasti, jako je biomasa, biodiverzita a Eh, je třeba najít prostředky k tomu, aby byly realizovány velmi eh, ambiciozní cíle i v těchto oblastech. Takže eh, komise doufá, že bude moci spolupracovat s členskými státy i nadále, eh, tak, aby eh, ten způsob informování a kvalita informací byly čím dál tím lepší. Cíle jsou jasné, my budeme pracovat v následujícím roce na všech aspektech a nebudeme litovat žádného úsilí v této oblasti užitečné a srovnatelné informace nám nepochybně do budoucna také umožní pos, e, zajistit tu přidanou hodnotu a řešit socioekonomické a environmentální otázky a tak Eh, zajistit, aby lesy poskytovaly řadu těch benefitů, které eh, tedy eh, poskytují a poskytovat mohou. Komise se bude zabývat zprávou a bude ji dále rozpracovávat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři, děkuji kolegyním a kolegům, že s námi tady zůstali až do konce. Rozprava je teď okončena a o této zprávě budeme hlasovat ve středu středu. Zítra začíná naše plenární